Good morning, everyone. If there are no objections for... Dobrý den. Can consider... Dobrý den, dobré ráno všem. Pokud nejsou žádné um, připomínky k programu jednání, tak může být pořád považován za schválený. Takže v úterý 24. od 3 hodin bude pořádat výbor pro rozpočet a také náš výbor um, organizujeme veřejné slyšení, které se nazývá Rozpočet Evropské unie a Pařížská dohoda o klimatu. Cílem tohoto slyšení je posoudit kompatibilitu s tou stávajícího budoucího rozpočtu Evropské unie s touto pařížskou dohodou a také posoudit eh, rozsah, do jaké míry byl splněn závazek eh, vynakložit 20 rozpočtu právě na akci proti změně klimatu. Takže všichni jste zváni na toto slyšení. Za druhé, na základě rozhodnutí plenárního schromáždění vrátit eh, otázku přemístění agentury EMA zpět do výboru ENVY pro interinstitucionální vyjednávání a společně nebo v souladu s pravidlem 69F. Zde bude tedy vyjednavací tým, já budu předsedkyní, pak zde bude pan Lavia, který je zpravodaj a také zde budou stínoví zpravodajové. První trialog se uskuteční 25. dubna. Další sdělení. Naše schůze 17. května nakonec bude eh, zrušena. Ehm, další sdělení je to, že došlo ke změnám v sekretariátu NV a chtěla bych zde přivítat novou pracovnici, kterou je paní Natália Papasteradiou. Stane se součástí sekretariátu NV od 1. dubna, dříve působila v sekretariátu PETY. Co se týče tlumočenického režimu, tak dnes máme tlumočení ve 21 jazycích také máte k dispozici všechny dokumenty na aplikaci e-meeting elektronické a chci ještě říci, že schůze bude webstreamována. <clears throat> Zápis z jednání koordinátorů byl rozeslán elektronicky, pokud nebudou žádné připomínky, bude považován za schválený. A teď bych vás rada informovala o tom, jak to dopadlo na trialozích, které probíhají. Takže za prvé přípravky pro veterinární, eh, respektive veterinární léčivé přípravky. Třetí neformální trialog se konal 22. března. Na tomto trialogu byla velice podrobná diskuse mezi parlamentem a radou a řešily se ještě zbývala, eh, zbývající témata, která se týkala za prvé farmakovigilance a také ochrany eh, technické dokumentace. Bylo tam nalezeno nové znění, které se týkalo výjimky pro článek 108, týkalo se to e, prodeje na internetu. Byla zde tedy velice konstruktivní diskuse, jak zpravodaj, tak předsednictví schválilo svůj záměr, aby se to všechno zakončilo během prvního čtení, ještě v rámci bulharského předsednictví. A ten čtvrtý trialog je naplánován na 19. dubna. Další trialog se týkal monitorování a <clears throat> vykazování emisí CO2 a také spotřeby paliva z nových těžkých užitkových vozidel. Druhý a třetí, eh, respektive druhý a poslední trialog um, byl zakončen takovou provi, um, provizorní dohodou. První trialog se konal 26. února, pak jsme měli dvě technické schůzce, schůzky, které byly zorganizovány 28. února a 2. března. Tam bylo dohodnuto mnoho technických věcí a musí to být pouze už teď eh, potvrzeno na politické úrovni. Byla tam určitá flexibilita. Obě strany, dva, eh, oba dva spoluzákonodárci ukázali určitou míru flexibility v tom, aby se dohodli, takže jsou zde také různé eh, dohody ohledně monitory parametrů, transparentnosti údajů, a také delegovaných a prováděcích aktů. Ta předběžná dohoda bude předložena Koreperu, zřejmě to bude v druhé části dubna a k nám se to dostane na hlasování pravděpodobně 25. a 26. dubna 2018. A teď už se můžeme podívat na konkrétní témata. Nejprve začneme tématem, které je velice důležité pro mnoho Evropanů, a jedná se o dvojí kvalitu výrobků, které se pohybují na jednotném trhu. Spravodajkou je paní Beliana Borzan. Dnes budeme <clears throat> hovořit o návrhu stanoviska, takže bez dalších okolků bych ráda předala slovo paní Polozan. Gospodžo predsjednice, <clears throat> Kolegice i kolege, eh, već su objavljena izvješća u IMCO. U... Ano, děkuji, vážné, dámy, vážení pánové. Um, zpráva <clears throat> INKO a AMI už byla um, zveřejněna, jak víme, že tedy ten výbor má uh, výrač, význačnou kompetenci. Vycházíme vlastně z té první schůzky která se týkala, eh, která, mm, kde byly všichni stínoví zpravodajové. Všichni stínové zpravodajové řekli, že jsou ochotní pracovat konstruktivně a že také naše pozice jsou velice podobné. A vycházíme ze studie, která byla um, provedena v některých členských státech a já bych ráda řekla, že já jsem také provedla, prováděla tuto studii v Chorvatsku společně s Chorvatskou agenturou pro potraviny. A ty výsledky byly docela šokující. Například, co se týče dětské výživy v Chorvatsku, tak se ukázalo, že ty eh, potraviny jsou vlastně méně zdravé než v Německu. Dále takové třeba vídeňské párky vůbec neobsahovaly v Chorvatsku žádné maso. A to složení potravin může mít eh, dlouhodobé dopady na lidské zdraví. Potrošáče. v některých členských státech máme výsledky, které jsou velmi špatné zejména co se týče zranitelných skupin, eh, tak jako kojenecké jídlo či jídlo pro malé děti spotřebitelé eh, si to nemohou uvědomit nebo nestačí jim, když si přečtou prostě ty etikety, protože přijdou k závěru, eh, že složení eh, potravy je stejné. A já bych celá ráda, při, velice ráda přivítala tento pilotní projekt, který předložila Evropská komise začlenující testování Eh, jak potravinových, tak nepotravinových produktů založených na stejné metodice a my očekáváme první výsledky studií koncem tohoto roku. Také mě velice těší, že komise zahájila diskuse na eh, fóru na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce a také musím říct, že je mi líto, že ty hlavní směry, které byly zveřejněny komisí, nejsou dostatečně ctižádostivé a neposkytují dostatečné kompetence vnitrostátním orgánům. Nemůžeme rozhodně záviset na vůli producentů změnit jejich obchodní praktiky. Nemůžeme se prostě spolehnout na eh, jejich reformulacích potravin. My vítáme některé příklady takových změn. Ku příkladu jsme to měli z hypo kompany nebo z hypo společností v Chorvatsku, ale prostě, jak říkám, závisí to na dobré vůli výrobců, no a to nemůžeme přijmout. Rovněž nemůžeme dovolit eh, aby prostě se tady odvolávali výrobci na různé preference chuťových eh, zvyků. To prostě rozhodně nemůže být ospravedlnění pro dvojí kvalitu eh, výrobku na trhu. Navrhuji, abychom vyvinuli určité schéma, které by zaručilo spotřebitelům, že dostanou veškeré informace o dvojí kvalitě nebo změnách ve složení. Včera jsme eh, od paní komisařky slyšeli, že dvojí kvalita potravin eh, bude zakázána. A já bych upřednostnila, kdyby tento zákaz byl obsažen v příloze Eh, týkající se eh, směrnice o nekalých obchodních praktikách, protože to eh, by asi producenti chápali nejlépe. Záleží na nás, abychom učinili to nejlepší, abychom skutečně zaručili stejnou kvalitu výrobku ve všech členských státech Evropské unie pro všechny naše občany. Také jsem zvažovala, přeskoumávala návrh EPP. Domnívám se, že bychom ho mohli začlenit. A lhuta pro předkládání je 23. dubna pro, pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A teď stínový zpravodajové. Je tady pan Pěča. Se Pěča.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 Eh, byl konečně tedy dán na program práce institucí a je pozitivní, že i náš výbor se zaobírá tímto problémem. Eh, domnívám se, že celá tato otázka musí být dobře vyjasněna a sice nejenom v otázce potravin, také, ale také v souvislosti s jinými druhy zboží, například eh, čistící produkty. Bod 6 stanoviska E, také konstatuje, že produkty prodávané na, vnit, na jednotném trhu musí obsahovat úplně stejné e, obsahové, úplně stejné složení a že spotřebitelé by měli být e, velmi dobře informováni o možných změnách složení ve srovnání s tím původním složením kvalita produktů musí být shodná ve všech zemích Evropské unie. Výrobci eh, praví, že všechny rozdíly eh, prostě výrobci se vymlouvají na rozdílné chuťové zvyklosti spotřebitelů, ale to podle mého názoru je naprosto absurdní. V bodě 5 se zdůrazňuje, že jaksi preference spotřebitelů nemohou být používány rozhodně jako argumenty pro ospravedlnění zavádění eh, výrobku na trh které, pod stejnou značkou, které mají tedy různou kvalitu. Eh, výrobci ale neříkají, jakým způsobem eh, sami zjišťují, jaké chuťové preference mají Češi, Poláci, Italové nebo Němci výrobci také neříkají nic o tom, na jakém základě došli prostě k takovým a takovým rozhodnutím, nebo proč třeba si eh, tvrdí, že někteří spotřebitelé by chtěli mít eh, méně obsahu eh, rybího masa třeba v rybích prstech. A proč teda by ty chuťové preference měly být jiné podle výrobců například v Polsku nebo v Německu? Sdělovací prostředky často hovoří o tom, že Západ prostě hledí na východní Evropu jako na určitou skládku, kam posílá zboží nižší kvality. To znamená, že tady musíme být velice pozorní, když se jedná o taková zjednodušení či paušální tvrzení. Komise navrhuje, aby eh, se zavedly takzvané referenční produkty. Normálně výrobci prostě vyrábějí produkty dobré a méně dobré. Příklad, když nějaký výrobce eh, zavede na trh určité výrobky, tak jsou dobré, ale v jiných zemích jsou méně dobré. Už prostě známe některé ty rozdíly. Ale tady je třeba, abychom se soustředili na obsah a složení dotyčného produktu. A mě nesmírně těší, že se tady také hovoří o tom, že je třeba sjednotit metodiku, vyvinout stejnou metodologii tak, aby a propůjčit nástroj i lokální úrovni. A tady hraje Evropská komise důležitou roli, to je zcela zjevné a musí eh, této své funkci dostat. EKR se domnívá, že společné testovací metody mají smysl, aby se vyvinul správný tlak na výrobce. Na druhé straně ale také tady vyzýváme k určité opatrnosti, neboť e, návrhy zákonů nemohou být zase příliš detailní, ale musí být vyvíjeny v souvislosti se standardizací. Děkuji. Relax. Děkuji, pan Skrilek. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych pogratulovala paní Bolzan k návrhu stanoviska a také gratuluji její iniciativě, kdy chce chránit spotřebitele Evropské unii, zvláště ty, kteří jsou nejvíce postiženi dvojí kvalitou výrobků potravinových. Jsou to ti, kteří žijí ve východní Evropě. Je nevyhnutelné, je nepřípustné, aby výrobky, které jsou prodávány ve všech členských státech, aby tyto byly eh, rozdílné v různých částech, eh, v různých členských státech. A když budeme aplikovat evropskou legislativu k potravinách a produktům, které se potravinám vztahují, komise tady prohlašuje, že se pokouší přicházet s inovacemi na trh a nabízí mnoho eh, možností, jak ochránit spotřebitele. Ovšem eh, úspěch nebo přitažlivost takovýchto jednotlivých eh, produktů na trhu nemůže mít přednost před bezpečnostní potravin. Spotřeba takových výrobků znamená volbu, volba spotřebitele, ale složení těchto výrobků by se nemělo odlišovat v jednotlivých členských státech. Produkty by měly být eh, stejné. Tady plně souhlasím s paní Borzan. Máme tady preference spotřebitelů. A ta je jenom výmluvou a nemělo by to být eh, používáno k tomu, aby se na trh eh, dostávaly výrobky se špatnou kvalitou. My jsme si plně vědomi tohoto eh, problému, problému eh, dvojí kvality výrobků. A už to tak bylo celá léta. Eh, Vstavuje se také k nepotravinovým produktům jako kosmetickým nebo hygienickým výrobkům. Tedy Musíme zvýšit povědomí o tomto problému i na západních trzích a musíme zavést opatření pro to, aby bylo možné aplikovat legislativní opatření, která zajistí rovnou kvalitu výrobků v celé Evropské unii. Občané eh, na západoevropských trzích si musí být vědomi toho, že když cestují do východní Evropy, třeba eh, s mm, podnikatelským účely nebo na eh, dovolenou, tak je možné, že naleznou výrobky s horší kvalitou než ve svých vlastních státech. A měli by si být vědomi toho, že se tady vede boj za rovnou kvalitu výrobků v celé Evropské unii. Ehm, tady tímto stanoviskem vysíláme jasný signál z Evropské instituce a členské státy a zvláště eh, za ty, kteří jsou klíčovými hráči při eh, vypracování preventivních opatření. A eh, toto poslouží jako dobrá základna pro všechny ty, kteří přijdou i s jinými stanovisky k návrhu komise. Děkuji. Děkuji. Paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za její skvěle odvedenou práci. A musím říct, že návrh usnesení obsahuje víceméně vše, co bych si představovala, že by tam mělo být. Jsem velmi ráda, že se tato závažná problematika již zcela popírá principy, na kterých má stát společný trh Evropské unie, dostala konečně do popředí evropské politiky, kam bez zesporu patří. Samozřejmě budeme muset nově reagovat na včera předložený balíček na ochranu spotřebitelů, New Deal for Customers. Jako stínová zpravodajka a bývalá místopředsedkyně vyšetřovacího výboru EMIS musím říct, že jsem velmi ráda, že Evropská komise vyslyšela některé naše dlouhodobé požadavky. Nicméně ani tímto legislativním návrhem se naše zpráva nestává obsolentní, právě naopak. Stala se velmi, velmi aktuální. Bude potřeba postavit se některým milným řešením, které Evropská komise ve svém balíčku představila včera předložený balíček obsahuje určité řešení dvojí kvality potravin a dalších výrobků na jednotném evropském trhu nicméně toto řešení není úplně v duchu jak bylo slibováno a není dokonalé a všeobjímající. prodej výrobků v různých státech pod stejnou značkou ale s výrazně rozdílným složením evropská komise pouze zařazuje do článku číslo six směrnice o nekalých obchodních praktikách nikoliv však již do její přílohy na tzv. blacklist což vidím jako chybu, protože to návrh oslabuje. Navíc v recitálech k novele komise připouští možnost změny výrobku ze strany výrobce z důvodu jiných chutí spotřebitelů v různých zemích, což je stará výmluva výrobců a jedna velká lež. Jedná se o naprosto nehoráznou a ne, o naprostou nehoráznost a my rozhodně budeme trvat na tom, aby byla tato lež v této zprávě vyvrácena a popřena. Taktéž se mi nelíbí zachování možnosti pro výrobce uvádět na trh výrobky s odlišnou gramáží však ve stejném obalu. Argument, že tak výrobci umožňují i chudším spotřebitelům koupit si jejich kvalitní výrobek, je další z plejády nehorázných lží výrobců a měl by být popřen. Kladně přivít, jsem přivítala to, že Evropská komise se poučila z aféry Dieselgate a dá evropským spotřebitelům konečně robustní nástroj pro ochranu jejich práv v podobě tzv. hromadných žalob. Ráda bych zde také důrazně varovala některé kolegy z pravice. Pokud se domníváte, že nás, nás zástupce střední a východní Evropy, necháte napsat návrh zprávy, který nám potom naprosto rozstřílíte pozměňovacími návrhy průmyslu, tak jak se to děje například ve výboru Agri, tak bych vám chtěla říct že pokud nebude zvoleno dostatečně celoevropské řešení jsou již dnes státy střední a východní evropy připraveny reagovat vlastní národní legislativou. Například Maďarsko již několikrát sdělilo, že má připraven příslušný návrh, jež by výrobky dvojí jeho území zakázal dovážet. A podobný vývoj můžete, pokud zde selžeme, bez pochyby očekávat i ve zbytku těchto zemí tuto situaci si troufnu tvrdit zde nikdo nechce. Čili ráda bych zde apelovala na váš zdravý rozum, kolegové. Čeká nás spousta práce, já se na ni těším. Ale jestli vám tohle nepřipadá jako problém, tak já vám říkám, že my dále ve střední Evropě, tou popelnicí Evropy, prostě být odmítáme. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další? Stínový zpravodajů, ne? Tak ehm, teď mají slovo eh, členové výboru, kdo by se rád vyjádřil. První je pan Poch. Děkuji. Paní zpravodajce za skvělou práci a jenom jednu malou technickou eh, poznámku. Je skvělé, že se bude vypracovávat jednotná metodologie testování potravin ale eh, je třeba eh, ještě k tomu jedna věc, a to je, aby byl také vypracován jednotný výklad zjištěných výsledků. A v tomhle smyslu se pokusím eh, podat nějaký pozměňovací návrh. Děkuji. Ještě někdo další? Borafi? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také s paní zpravodajce Porzan, která si stanovila tímto stanoviskem cílem, eh, cíl, který naprosto podporuji. Potřebujeme vysoce kvalitní eh, potravinové produkty pro všechny eh, občany Evropské unie, i když to bude znamenat, že se budeme muset bojovat proti nekalým obchodním praktikám. Ale podle mého názoru eh, musíme být eh, obezřetní, eh, abychom tento cíl, který je samozřejmě velmi pozitivní, nezaměňovali s nezbytností zpracovávat do evropské legislativy normy, které otevřou brány pro vstup na trh jednoho jediného výrobku ve všech 28 členských státech, protože výroba potravinového produktu může vést také k tomu, že tady budeme mít různé charakteristiky pokud eh, eh, tady budeme mít eh, různé výrobní procesy, například místo výroby, nebo to budou určité výrobní zvláštnosti při nákupu surovin, které jsou nutné pro výrobu tohoto produktu. A to neznamená, že můžeme legitimovat to, že výrobky s menší kvalitou se dostanou na trh. A to také neznamená, že se odchýlíme od norem, které se vztahují k bezpečnosti potravin v EU. Podporuji tedy zpravodajku eh, v tom smyslu, že práce, mm, že vítáme práci Evropské komise a zvláště jsou dobré hlavní směry z posledního roku. A je také důležité, abychom mm, měli společné výzkumné středisko, které svěříme mm, přeskoumání metody, tak aby se zlepšila kvalita potravinového výrobku, abychom alespoň měli společný nástroj v celé EU a abychom srovna, srovnatelné testy mohli provádět v členských státech. V tomto smyslu si myslím, že komise by měla vynaložit ještě další úsilí úsilí k tomu, abychom tam měli koherentní harmonickou strategii, eh, tak aby stávající právní normy byly lépe dodržovány. Tady už máme určité články, které počítají s tím, že spotřebitelé eh, budou dobře informováni o potravinách a eh, že tady nebudou nekalé praktiky, kterými budou tito spotřebitelé dezorientováni. Děkuji vám. Mr. Balco? Bartl. Děkuji mnohokrát. My tady hovoříme o stanovisku, jehož cílem je zaručit, aby produkty měly všude v Evropské unii stejnou kvalitu. Ale je to obsaženo daleko hlubší politické poselství za tím vším a není to náhodou, eh, že zpravodajka eh, stanoviska a většina těch, kteří tady hovořili, eh, přicházejí z východní či střední Evropy. Protože našich deset zemí, které se připojily do Evropské unii, nám bylo řečeno, že budeme budovat společně stejný evropský dům se stejnými povinnostmi a se stejnými právy. A pak, když popřemýšlíte, proč se šíří euroskepticismus v našem regionu, no tak odpověď je tady nasnadně. snadně Velice často docházíme k závěrům, eh, že jsme jaksi nebyli připuštěni do toho salonu eh, tohoto společného evropského domu. Děkuji. Prosím. Uh, uh, uh, Teď za Evropskou komisi je tu paní Bernasi. Ne, já jsem Angelo Věvko a já přicházím z Unit DG Justice a já budu hovořit za Madame Janis. Dovolte, abych nejprve poděkoval tomuto výboru a zejména paní Borzen za tu významnou práci, kterou vykonala v problematice dvojí kvality potravin. A já si myslím, že jsme si tady vyslechli jednomyslnou podporu i na tomu všemu, co udělala komise. E, dovolte, abych připomněl, jak zavázána byla komise již od prvopočátku tomu, aby se věnovala tomuto problému. Náš předseda komise Juncker a paní komisařka Jourová naprosto jasně při mnoha příležitostech prohlásili, zejména například eh, v zářijovém projevu o stavu Unie, Eh, že není přípustné, aby se spotřebitelům v jedné zemi prodávalo zboží jiné kvality pod stejnou značkou a stejným obalem než v jiné zemi. A komise učinilo jednou, eh, prostě učinilo toto téma jedním z pri, jednou z priorit její práce. Eh, jak už tady zaznělo dnes, komise předložila akční plán. A teď bych velice rychle připomněl, co je obsaženo v tomto akčním plánu, ke kterému jsme se zavázali. Za prvé, dialog s průmyslem, eh, protože komise už od počátku eh, prohlašovala, že je důležité konzultovat tento problém se všemi zúčastněnými strany, zejména také od průmyslu, abychom, se od nich, abychom od nich získali závazek, že již nepřipustí eh, toto zboží dvojí kvality. A je třeba také zahrnout další zúčastněné strany, abychom zabezpečili bezpečnost potravinového řetězce. A potom jsme také se spojili s naším výzkumným centrem, všem za zapojení všech zúčastněných stran a ty teď pracují na metodologii stejného testování produktů. A poté budou na základě toho prováděny um, reálné testy v členských státech. Je třeba, aby se již stávající pravidla dobře využívala eh, a eh, také byly poskytnuty a budou poskytnuty členským státům prostředky pro testování zboží dvojí kvality. A nový prvek dnešní diskuze spočívá v tom, že jsme velice potěšeni, že vám můžeme říci, jak už o tom se zmínili naši eh, členové, členové vašeho výboru, že včera došlo k velmi významnému kroku pro zabránění diskriminace v oblasti potravinových výrobků na trhu. Komise předložila velmi srozumitelný a jasný legislativní balíček, kde se navrhuje změna směrnice o nekalých obchodních praktikách, aby bylo jasné, že je třeba, aby stejné produkty pod stejným názvem měly také stejnou kvalitu, protože se provádí i stejný marketing v členských státech, protože zatím se prokázalo, že tyto produkty mají signifikantně odlišné složení. A my se domníváme, že tento návrh komise, tato iniciativa je velice ctižádostivá. Za prvé proto, že rozšiřuje diskusy o potravinách protože zatím se hovořilo především o potravinách, ale to se rozšířilo na všechny produkty, protože nebudeme do budoucna hovořit pouze o diskriminaci produktů v oblasti potravin, ale o produktech obecně, protože se to týká i produktů jiných při používání těchto nekalých praktik. A aby se poskyt, aby se vytvořilo jasné obecné pravidlo, tak nový legislativní balíček obsahuje taková ustanovení, která zlepší vynucování legislativy na ochranu spotřebitele, aby spotřebitelé získali lepší ochranu proti nekalým obchodním praktikám, včetně diskriminace v oblasti produktů různé kvality. A to bude dáno především zabezpečením toho, a to je obsahem legislativního balíčku, že spotřebitelé budou moci podávat žaloby, včetně nezbytnosti eh, získání kompenzací. My navádíme zavedení efektivních pokut, včetně na, na různé produkty, ale včetně produktů dvojí kvality. A tyto pokuty se mohou týkat až 4 procentního zisku společností v dotyčném členském státě. Navrhujeme také rozšíření směrnice v tom ohledu, aby spotřebitelé získali nové, lepší nástroje i organizace na ochranu spotřebitele, aby toto mohlo být prováděno. Čili domnívám se, že my všichni sdílíme stejný cíl a vycházíme z toho, že je nepřípustné, aby se spotřebitelům prodávalo zboží dvojí kvality. A komise mm, považuje za absolutní svůj závazek, aby zabránila takovéto praxi do budoucna. A dovolte, abych teď ještě konstatoval, že máme velice ambiciozní legislativní balíček a e, to je vlastně první příležitost, abychom teď vašemu parlamentu řekli, že rovněž počítáme s vaší podporou, abychom to prosadili při třístraném vyjednávání, zejména s radou. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. A než dám slovo paní Borsan, má ještě slovo stínový zpravodaj za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se chci nejprve omluvit za spoždění. Já jsem měl ještě nějakou jinou akci, jinou povinnost. Je nesmírně důležité, že hovoříme o této problematice. Je to důležité zejména pro nás, kteří chrání a hájí zájmy občanů z východní a střední Evropy v Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku, v Rumunsku. My vidíme i v Rumunsku, mm, které zastupuji já, tento problém. Máme tady přesvědčivý argument, že se musíme argumentovat při prosazování této zprávy. A tady se to netýká pouze problému, o kterém již hovořili kolegovám. Já bych, kolegové, já bych rád předložil rovněž návrhy, jak zajistit, aby tento problém různé kvality mohl být odstraněn. Velice vítám návrh stanoviska našeho výboru, kde se jedná mimo jiné o tom, aby záležitosti spotřebitelů neby, nebo jejich chuťové preference nebyly prostě využívány k tomu, aby se mm, na trh v určitých členských státech dávalo zboží jiné kvality. Velice často se to totiž uvádí jako záminka pro provádění nekalých obchodních praktik. Já jsem hovořil se zástupci potra, eh, svaz, potravinářských svazů i svazů na ochranu spotřebitele a tady se prostě říká, že to všechno souvisí právě s těmito chuťovými preferencemi spotřebitelů v různých eh, členských státech ale nemělo by být povoleno, aby složení produktu bylo jiné, protože údajně mají spotřebitelé jiné preference a také není možné, aby tyto produkty měly horší kvalitu, a aby, se, aby výrobci uspořili náklady. A pak, když to tady zaznělo, tak se chci omluvit, ale chci se zmínit ještě jednom aspektu, který je pro mě nesmírně důležitý pro, vě, důležitý pro vyjasnění tohoto problému. A právě mi jedna organizace na ochranu spotřebitele v Rumunsku mě na to upozornila. Existuje tady návrh na zavedení nových kontrol podle modelu testů. Prostřednictvím a také prostřednictvím inspekcí v oblasti bezpečnosti potravin. Domnívám se, že by bylo smysluplné, aby se tady prostě propůjčili specifické eh, kompetence Eh, organizaci či grémiu, které by sladěvalo všechny tyto práce a mělo možnost také upozornit na inspekční orgány eh, nebo kontrolní, které nepostupují podle jednotné metodiky. Eh, ještě nám zbývá trochu času pro předkládání pozměňovacích návrhů. Brzy tedy lhuta vyprší a já rozhodně ještě pozměňovací návrhy předložím a doufám, že toto stanovisko eh, bude důležitým signálem směrem na komisi, že je třeba řešit tuto problematiku a je třeba dospět k odpovídajícím řešením pro změnu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Ještě někdo další? Není tomu tak, takže eh, paní Borzan na, na závěrečné poznámky. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, ráda bych poděkovala všem mým kolegům, k stínovým zpravodajům, tak i ostatním kolegům, kteří přišli se svými příspěvky k diskuzi. Souhlasím s většinou z toho, co bylo řečeno, zvláště to, co říkala paní Konečná. Pan Škarlec také mluvil o tom, že se musíme musíme oslovit občany a mm, v západní Evropě. Ti z nás, eh, kteří mají pocit, že jsou mm, postiženi tímto problémem, mm, by eh, se měli snažit vysvětlit eh, občanům, o co tady jde. Jsem rád, že komise umístila fondy pro vypracování metodologie na úrovni Evropské unie a očekávám, že výsledky budou velice zajímavé. Také si myslím, že rozdělení mezi východní a západní Evropou, eh, když jde o kvalitu výrobku, nebude zas tak velké. Studie, kterou jsem chtěl vypracovat v Chorvatsku, nám ukázala, eh, že vídeňské parky, o kterých jsem se na začátku eh, diskuse zmiňoval, které neobsahovaly eh, žádné maso na chorvatském trhu mm, a na německém trhu to bylo více jak 60 eh, masné složky, tak stejný, tento stejný eh, výrobek se dostal na trh také v Itálii. Takže v tomto případě italští spotřebitelé byli také negativně postiženi tento, tímto druhém výrobku. Naším úkolem tady bude udělat takový přeskum výsledků a mm, Eh, tím, že budeme podpořeni eh, kolegy z východu, ze západu, eh, tím, že se sjednotí všichni poslanci v boji proti dvojí kvalitě výrobků ve prospěch všech evropských občanů, tak jak je to zakotveno v našich hlavních dokumentech. A jak říkal pan Valca, s tím to naprosto souhlasím, je nepřijatelné, toto je nepřijatelné, Pan Juncker eh, také eh, tento problém eh, rozpoznal, protože kdyby ne, tak by nebyl věnoval část svého prohlášení Ústavu Unie prohlášení o tom, že Evropa by měla dýchat jak pravou, tak levou částí plíce. Chtěl bych také připomenout to, co říkala paní Bonafet. Jsou tady preference eh, spotřebitelů a chápu, že výrobci ehm, chtějí modifikovat své výrobky podle těchto jejich preferencí, ale je nepřijatelné, aby například v čokoládách neúčených eh, pro východoevropské trhy Eh, byly používány eh, eh, přípravky nebo aby tady mm, byly přísady jiné v jogurtech. Souhlasím také s tím, co říkal zástupce z EPP a toto jsem už řekl ve svých úvodních poznámkách. Zapracujeme vaše pozměňovací návrhy, které se týkají inspekcí přímo v terénu. Myslím si, že to je naprosto nezbytné. Tato zpráva by měla položit základy pro nová pravidla a nařízení, která nám umožní vyřešit tento problém a e, která nám umožní e, e, udělat to tak, aby lidé pochopili, že Evropská unie musí fungovat řádně a to v každém svém detailu. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem. Jak jsem řekla, toto je velmi důležité pro občany. Eh, aniž by, mm, když by nebudeme zvyšovat povědomí, eh, tak eh, bez tohoto by komise nebyla rozpoznána tento problém. Chci poděkovat všem těm, kteří upozornili na tento problém. Jak už bylo řečeno, s pravodajkou luta pro předkládání pozornosti návrhu je 23. duben a budeme asi hlasovat 21. června. A tím bych ráda ukončila tuto, toto téma a přejdeme k dalšímu eh, tématu, to je výměna názorů s komisí o eh, možných dalších omezeních v užívání neonikotinoidů. Tedy výměna názorů, znamená se komisí, začneme komisí a pak eh, vyzvu všechny ty, kteří se zajímají o toto téma, aby se ujali slova. Jménem komise tady dnes máme pana Klause Benta, šéfa oddělení eh, týkající se pesticidů a bezpečnosti potravin. Pane Berend, máte slovo, prosím. Thank you very much. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Velice děkuji, dobrý den. Toto téma, o kterém se má dnes diskutovat, má poměrně zajímavou historii. Začalo to už v roce 2012, kdy byly eh, nová vědecká data, která řekly, že některá aktivní, některé aktivní látky, které které patří do skupiny neonikotinoidů, působí velké riziko pro včely. Z toho důvodu v roce 2013 komise přijela nařízení, ve kterém omezila používání tří těchto eh, látek. Jednak je to klotianidy, dále imidakloprid a dále diametoxam a eh, bylo tedy zakázáno používat tyto eh, látky v třeba v řepce nebo ve slunečni, slunečnici, což jsou rostliny, které přitahují včely. Nicméně mnoho těch látek zůstalo ještě povolených například při používání ve sklenicích v zimě nebo v ně, při nějakých plodinách, které jsou sklízeny ještě předtím, než začnou kvést. Nařízení rovněž eh, vyžadovalo na výrobcích, aby poskytli dodatečné údaje, aby potvrdili, že to využití těch látek je bezpečné a aby také mohlo být eh, Eh, vedeno eh, během dalších dvou let, eh, během dalších dvou letech další vědecké přeskoumání a to bylo nakonec učiněno v roce 2015. Výrobci mm, pře, mm, předali další údaje agentuře EFSA, která provedla šetření a v únoru a v říjnu roku 2016 EFSA zveřejnila závěry a ty závěry zněly, že ty látky vlastně ne, nemohou být považovány za bezpečné. Komise připravila návrh eh, nařízení, aby nadále byly tyto látky omezeny tím, tedy, že by bylo stále zakázáno používat tyto látky ve vnějších Mm, prostorech a od roku 2017, od března 2017 se vedou diskuse s členskými státy. Loni v červnu jsme také hovořili jste v našem, ve vašem výboru. jste rovněž byly předloženy různé, um, různé námitky. V srpnu 2017 jsme oznámili, nebo jsme tedy uh, oznámili toto nové nařízení VTO, e, protože vlastně to byla podmínka v rámci e, podmínek, které se týkaly e, zemného obchodu a bezcelních překážek, necelních překážek. Pak tam také bylo určité období, aby tedy všichni mohli předkládat připomínky, to nakonec skončilo v říjnu. Dále jsme ještě plánovali, že o tom nařízení se bude ve stálem výboru bude hlasovat v prosinci 2017, eh, ale většina nebo respektive mnoho členských států požádali komisi, aby to vlastně ještě odložila a aby, aby vyčkali těch eh, závěrů té obecnější studie, kterou mm, vypracovávala EFSA a že teprve pak se má hlasovat. Hmm. EFSA eh, také vlastně eh, uspořádala otevřené kolo pro údaje, bylo to od května 2015 a komise pak požádala EFSU, aby všechny ty předložené údaje přeskoumala a aby také využila i veškerou odbornou literaturu, která k tomu existuje. To otevřené kolo nakonec přineslo obrovský objem údajů, které EFSA získala a EFSA to trvalo poměrně dlouhou dobu, než tu studii nakonec vyhotovila. Uh, 28. února tohoto roku byla ta studie zveřejněna a obecně tedy EFSA potvrdila v této zprávě, že používání těchto tří látek představuje e, riziko e, volně žijícím včelám, čmelákům a včelám samotářskám, anebo tedy minimálně, že to riziko jaksi nelze vyloučit. Komise tedy připravuje toto nařízení, které má zakázat využívání těchto tří látek ve vnějších prostorech a také jsme mm, vyžádali, aby členské státy hlasovaly v tom stálem výboru. 27. dubna se má to hlasování konat. Takže to je tedy na úvod z mé strany vše. Děkuji. Hm, děkuji, pane Berente. A nyní tedy žádám kolegy, kteří se chtějí ujmout slova. Nejprve pan Florent. Děkuji mnohokrát já jsem konvenčním zemědělcem a používám celou řadu ochranných rostlinných produktů, ale u neonikotinu eh, prostě mě opouští veškeré má přesvědčení. A rád bych tady vyjasnil, jak ten produkt působí. Mnoho lidí to neví. To není něco, co se stříká na pole, ale osivo se pojednává, eh, se prostě namoří těmito produkty, leží to na půdě a mezi 50 a tisíci dny. Otázka odbourávání je strašně, je velmi rozhodující, jak dlouho to potom zůstane v půdě. Komisi říkám, že musíme do budoucna se soustředit daleko více na půdu, na zemi a nikoli pouze na vodu. Když nahoře něco nasypete na půdu a dole už nic nenajdete, No tak asi zůstaly ty zbytky v půdě. Pak mikroorganismy třeba něco zpracují, ale půda je klíčem k budoucí politice produktu na ochranu rostlin a proto žádám komisi, aby na to dbala. A tady jsme na správné cestě. Co mě osobně by nesmírně zajímalo, je otázka, jaké argumenty přinášejí členské státy. A taky bych rád se dověděl, jaký argument používá Německo. Moje země tedy a k jakým změnám chcete dojít a jak posuzujete argumenty eh, těch eh, farmářů, kteří už mě taky navštívili. Měli jsme tvrdá jednání. Já si myslím, eh, že existuje vůle a eh, já nechci ty neonikotinoidy, ale co se týče mikroorganismů, které tady prostě máme eh, na běžícím pásu a jedině tyto mikroorganismy způsobují plodnost naší půdy, úrodnost tedy, promiňte, a ty musíme chránit a proto mohu jenom říct, že komu se musí zůstat tvrdá, třeba, že já budu mít jistě problémy se svou členskou zemí, ale to jistě není takový problém. Já si myslím, že neonikotinoidy jsou teď nejnebezpečnější pesticidy systémové povahy v Evropě. Thank you very much, Mr. Florence. Uh, no, Mr. Děkuji a nyní pan poch, nebo pan Poc. Děkuji. Já chci říci, že brzy budeme hlasovat o zákazu venkovního využívání těchto neonikotinoidů, což je velice dobrá e, zpráva pro opilovače. Ale stále je zde ještě problém, protože ten zákaz nebo to omezení z roku 2013, které se týkalo těch e, několika neonikotinoidů, eh, tak vlastně od té doby ale se objevily různé desítky různých takových výjimek v různých členských státech. V některých členských státech to omezení z roku 2013 vlastně vůbec nebylo zavedeno. A mm, protože, se, protože ty členské státy využívaly nebo spíše zneužívaly ty různé výjimky. Takže se chci zeptat, ta komise Eh, chce zahájit eh, řízení pro porušení povinnosti proti těmto členským státům, které vlastně nezavedly tento zákaz a jak chce také, člen, jak chce také komise bojovat s tím, aby členské státy neobcházely ten zákaz v budoucnu využíváním různých těchto výjimek. Děkuji. Eh, Děkuji. Paní eh, předsedkyně, nejprve bych chtěl začít tím, že poděkuji komisi za velmi eh, precizní vysvětlení toho, co se eh, udělalo v posledních letech. Jsem také vděčen za oznámení, že se bude hlasovat 27. dubna. Na výboru měl bych řadu otázek. To, co právě říkal pan Florence, tomu se vracím. Sektor pesticidů, eh, tady eh, se dělalo velké eh, lobování a byly to, chtěl bych vědět, jestli komise podpoří návrh, že budeme mít odchylku od tohoto sektoru z cukru. Znamená to, že používání neonikotinoidů nebude znamenat nebezpečí přes doporučení EFSA, takže tady bychom měli, potřebovali vysvětlení dat eh, heel mooi verwoord. Dále to, co říkal pan Puche. Mluvil o tom, že komise eh, přišla eh, s velkým počtem odchylek. Řekl jsem, že to bylo zhruba tisíc takových výjimek, které byly uděleny a myslím si, že obrovský počet výjimek, které byly uděleny, znamená, že jsme eh, vytvořili takovou situaci, eh, kdy eh, tento zákaz se obchází. Takže bych se rád zeptal komise, jestli má v úmyslu pokračovat v udělování těchto výjimek s vědomím toho, že se tady obchází tento zákaz. Za třetí. Celý problém, před kterým stojíme s autorizací e, užívání neonikotinoidů a na osivech, Četl jsem také zprávy o tom, které navrhují, aby e, využívání e, těchto, že využívání těchto látek vede k kontaminaci povrchové vody v přilehlých oblastech. Takže Znamená to potenciální eh, eh, nebezpečí pro eh, včely? Mohla by komise toto vyjasnit? A konečně komise také oznámila, že se bude hlasovat 27. dubna na výboru. Ale máme tady jenom, jenom částečně rozumíme tomu, jak vypadá situace v jednotlivých členských státech. Pan Florenc mm, mluvil o tom, jaká, vypadá, jaká je pozice Německa ale eh, chtěl bych mm, říct, že jeho strana je vlastně eh, členů, mm, eh, chtěl bych vědět, jestli toto podporuje. Ovšem, otázka, kterou bych chtěl položit já, je tato. Když nebudeme vědět, jestli um, se nám podaří um, mít kvalifikovanou většinu v stálem výboru, co pak výbor udělá? Um, posune, přesto se protlačí tento návrh? A bude komise dostatečně odvážná a e, učiní um, takovéto odvážné rozhodnutí, přestože tady nebude zaručena kvalifikovaná většina. Děkuji, pana Ujtama. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat komisi eh, za prezentaci. Měl bych pár otázek. Za prvé, eh, v mm, nařízení o eh, přípravce na ochranu rostlin je zcela jasné, že by tady nemělo vznikat riziko. Měl bych otázku na komisi. Proč ehm, sledujeme například jenom včely a nemonitorujeme ostatní, ehm, nebo tak, jak řekli předešlí řečníci, jaké jsou eh, důsledky, ehm, například to, že to zůstane eh, trvalé tyto látky v půdě nebo ve vodě, jaké jsou důsledky, to bych chtěl vědět také velmi rád bych měl vědecké stanovisko eh, nebo nějaký výzkum k tomuto. Neměli bychom Eh, tady vést jen diskuse v Evropském parlamentu a říkat, že, je, to je, že to je riziko, ale eh, chtěl bych také takový ověřovací eh, postup jednotlivých materiálů pro ochranu rostlin, ale vidím tady také důsledky, pokud nebudeme mít u tuto autorizaci jednotlivých látek a výrobků, které používáme teď. Například tento týden v Nizozemsku eh, jsme měli studii eh, Nizozemského úřadu pro ochranu eh, pro bezpečnost potravin a bylo řečeno, že tady může být velký dopad, když se budou zakazovat používání těchto látek. Mohlo by to být ještě více nebezpečnější pro okolí, pokud je zakážeme, protože pak tady musíte přijít s určitými alternativami a budete je muset používat ještě více. Takže bych také chtěl vést diskuzi o tom, jak vyřešit tento problém a doufám, že na každý problém, který najdeme řešení, eh, se musíme postarat o to, že pokud nebudeme autorizovat používání neonikotinoidů, eh, tak je nutné najít nějaké řešení, které nepoškodí ještě více eh, životní prostředí. Děkuji. Děkuji. Paní Reed. Yes. Ano, děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já kladu otázku jménem paní Denane. 1. března jsem v plenárce předložila pozměňovací návrh na zprávu parlamentu z vlastní iniciativy, která se týkala budoucnosti eh, včelařství v Evropské unii. To podepsalo asi 75 kolegů. Bylo to vlastně nakonec eh, zamítnuto a ta žádost žádala právě zákaz všech neonikotinoidů, které narušují nervový systém hmyzu a včel a vlastně zabíjejí po milionech ty včely. Eh, ukazuje se, že, nebo tedy mm, byl zde argument, který říkal, že v těch sklenicích to nevadí a byl to vlastně takový falešný argument. Mnoho studií ale ukazují, že tyto pesticidy vlastně přetrvávají v podzemní vodě, v půdě po mnoho let a představují obrovský e, problém pro biologickou rozmanitost. Takže já si chci zeptat, proč v tomto kontextu se komise domnívá, že neexistuje vlastně žádné riziko pro ty rostliny v těch sklenicích? Děkuji. Dobře, děkuji. Říká paní předsedkyně, ještě někdo se hlásí do diskuse? Ještě paní Ajuso. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tato problematika neonikotinoidů e, má svůj proces, jak už tady zaznělo. My potřebujeme vědecké seriózní studie, protože pravdou je, že to velice škodí včelám. Ale problém včelstev není jenom problém neonikotinoidů. Máme tady také problém, jak tady velice správně bylo řečeno, že tady budou důsledky, když zakážeme úplně všechno když eh, se budeme snažit snižovat CO2, co jsme udělali? Eh, eh, co pak jsme se snažili snížit emise CO2? A teď tady zase máme problematiku nitrátů, dusičnanů. Chce, musíme prostě uvažovat o budoucnosti taky a o důsledcích, které to do budoucnosti můžeme. Děkuji mnohokrát. Madame Boylan. Thank you. Uh, ano, děkuji. Já teď vlastně už trošku zopakuji, co se zasnělo, ale vlastně chtěla bych podpořit to, co říkal pan Poc, že tedy jak komise hodla zabránit tomu, aby zde byly různé ty výjimky a obcházení, protože víme, že to je problém v mnoha členských státech. A když tedy dovolíme, aby se třeba ty neonikotinoidy stále používaly třeba u některých plodin nebo v těch sklenicích, tak jak zabránit tomu, aby to bylo zneužíváno? A také, jak eh, potom tedy třeba v těch sklenicích se zabrání tomu, aby se vlastně ty, mm, ty látky nedostávaly třeba do, do vody, do půdy? Chci se také zeptat, zda komise má nějaký plán, eh, zda chce zkoumat dopad neonikotinoidů na jiné organismy. A pak jsou zde ještě ty dva nikotin, neonikotinoidy, které vlastně nebyly zakázány v té době, takže co s nimi komise hodlá dělat? Není paní Kadembach. Dank. Um- Děkuji mnohokrát. Já se chci zeptat vlastně na něco podobného a mě těší, že se dospělo ke stejnému závěru na základě nejrůznějších studií a výzkumu, že třeba zakázat neonikotinoidy, i když s tím omezením, co se týče skleníků. A já se ptám, zda do budoucna se plánuje ehm, mít nějaký doprovodný monitoring, eh, aby se zjistilo, zda tedy používání ve sklenicích používá stejné zatížení, protože já si myslím, že tady nemůžeme dát zelenou do budoucna pro zemědělské účely. Děkuji. Někdo jiný? If not, then, uh... Takže pokud už někdo další se nehlásí, tak dávám znovu slovo zástupci Evropské komise panu Bernovi. Děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří vystoupili v diskusi a kteří v zásadě podpořili ten náš návrh a tu, ten, ten další krok, ty další kroky. Takže já teď zareaguji na otázky v pořadí, v jakém zazněly. Nejprve pan Florence a také pan Stas. Ptali jste se, jak se k tomu staví členské státy. Já tady samozřejmě nemohu hovořit o pozicích jednotlivých členských států, ehm, to tady budeme probírat až na výboru, ale při těch minulých diskusích v březnu tam bylo pouze několik málo členských států, které by to z celého srdce podporovaly. Některé členské státy byly proti a taková velká většina vlastně ještě neměla připravené um, kone, nějakou konečnou pozici. Pan Florenc se také ptal na ty konkrétní plodiny, třeba řepa, cukrová řepa. Nás také navštívili eh, zástupci průmyslu cukrovarnictví nebo cukrové řepy, ale um, naše reakce byla vlastně úplně stejná. My jsme přátelsky, ale pevně odpověděli, že nepřipravujeme, neuvažujeme o žádné výjimce, která by se týkala pěstování cukrové řepy. Na to se vlastně také ptal i pan Stás, zda tam nebude výjimka. Je pravda, že EFSA neřekla, že využívání nikotinoidů má přímé negativní účinky, ale také, jak vlastně řekl již pan Florence, je tam to přetrvávání té látky v půdě a to vytváří riziko třeba i pro ty následné plodiny. Minimálně to riziko nelze vyloučit, protože ty další plodiny, které jsou později pěstovány ve stejné půdě, rovněž vlastně nasávají z té půdy i tyto nikotinoidy a mohou být tedy nebezpečím pro opilovače. Mm, takže to znamená, pro tu cukrovou řepu tedy neuvažujeme o výjimce. Pan Poc se ptal na to různé, eh, vlastně na to používání té výjimky Emergency Authorization. My jsme si toho velice dobře vědomi a také jsme opakovaně upozornili členské státy, které dávají tuto výjimku, které udělují tuto výjimku velice velkoryse, velice štědře, často na velká území, na několik plodin. Hovořili jsme s členskými státy o tom, že to tedy není v souladu s nařízením A také jsme v loňském roce požádali EFSU, aby posoudila, mimo jiné, zda um, ta, ty výjimky v rámci Emergency Derogation, která byla v roce 2017 udělena, zda byla ospravedlněna. A očekáváme, že zpráva z, eh, od EFSI bude hotova v květnu a pak samozřejmě se komise může rozhodnout, které, eh, jak zabránit členským státům, aby tato, aby tyto výjimky znovu udělovala. Také bych ale chtěl ještě vlastně zareagovat na otázku pana Stáse, abych jasně řekl, že odpovědnost za udělování těchto výjimek spočívá výhradně na členských státech. Takže to není tak, že komise, by to nějak, že komise to musí sama udělit, tu výjimku, nebo že to musí schválit. Je to uh, eh, odpovědností členského státu. My pouze můžeme přeskoumat, zda podmínky jsou splněny a můžeme se snažit uh, zamezit tomu, aby členské státy tuto výjimku udělovaly v budoucnu ale vlastně mm, nemůžeme to jaksi zakázat. Dále zde bylo několik otázek, které se týkalo toho, že používání těchto látek ve skleníku může pokračovat. Zde mohu odkázat na závěry EFSI. Tam v té zprávě mm, došli k názoru, že v těch sklenicích je to bezpečné používat neonikotinoidy. Jedná se o ty stále skleníky. Pak ještě bych chci, chtěl zdůraznit, že jste velice taková mm, přísná e, definice, co je to vlastně ten stálý skleník. Tam tedy musí být takový systém řízení a zprávy, aby nedošlo vlastně k výměně s vnějším e, prostředím. Například je tam e, speciální úprava odpadních vod a tak dále. To, že e, zatím tamto mm, používání bude povoleno, to není nějaký e, biankošek pro, pro, pro budoucnost. Je to tedy opět e, na členských státech, aby všechno monitorovali a aby zajistili, že při tom používání ve sklenicích to nebude mít žádné negativní dopady na vnější prostředí a pokud by tam k tomu došlo, tak by tedy mohly členské státy odebrat toto povolení pro skleníky. Uh, pak zde ještě padly otázky, jak to bude s těmi dalšími dvěma neonikotinoidy. Chtěl bych říci, že jsme obnovili um, povolení pro acetamiprid, opět na základě EFSI, bylo to nedávno, proto protože se řekla, že to riziko pro hmyzí opilovače a pro včely je nízké. A ten další neonikotinoid se nyní přeskoumává, také žádá o obnovu toho povolení mm, a dostane se to na stůl poměrně v blízké budoucnosti. Dále otázka pana Hatumy. E, není to tak, že zkoumáme pouze dopad na včely, ale jedná se vlastně o všechny ty necílové druhy. Je, mm, jsou, i, i ty necílové druhy jsou tedy podob, mm, jsou posuzovány, rovněž jsou to organismy, které žijí v půdě a i půda. Máme se také speciální dokument, jak eh, provádět posuzování dopadu e, rizika na organismy žijící v půdě. Dále zde byla otázka, e, jak je to s dopadem na ochranu Eh, rostlin, zda tedy nebudou pak chybět přípravky na ochranu rostlin. Zaprvé chci říct, že toto nařízení mm, vlastně nebere v úvahu socioekonomické dopady, my zde bereme pouze v úvahu ta rizika těch neonikotinoidů. A po roce 2013, kdy došlo k tomu zákazu, eh, Komise pověřila věc, vědecké středisko, aby provedlo studii, která má zjistit, jak jaký to bude mít dopad na strategie zemědělců, eh, jak budou tedy eh, poté, co už nebudou moci používat eh, jako insekticidy ty neonikotinoidy a bylo zjištěno, že zemědělci našli alternativu. Už zde bylo dokonce i to řečeno, například jiné insekticidy, nebo zkrátka jiné strategie hubení škůdců. Pak jsou zde ještě další eh, látky, které se používají velice často jako insekticidy. Čili zemědělci si našli alternativy, ale eh, a myslíme si, že tedy to tak bude i v tom případě, mm, nebo po, po té, co tedy bude toto další rozhodnutí naše učiněno. A možná pak ještě taková poslední informace, která se týkala monitorování. Parlament v podstatě schválil eh, to, že se bude monitorovat eh, obsah pesticidů v půdě a také to bude souviset s těmi včelami. Komise s tím souhlasí. Teď jsme vlastně teď vyhlásíme, nebo už byl vyhlášen tender na tento projekt. A komise rovněž navíc ještě má takový eh, všeobecnější plán pro opilovače. Tam se to netýká pouze insekticidů, protože jsou tam samozřejmě ještě další eh, věci, další faktory, které ovlivňují zdraví eh, a ty stavy těch opilovačů, které nemůžeme zanedbávat. Děkuji. Děkuji všem, účast, kteří se účastnili naší diskuse. Bylo to nesmírně zajímavé. A na této práci se jistě bude pokračovat. Teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. A to je opět výměna názorů s komisí a týká se to obecné zprávy eh, používání rýče a určitých prvků, včetně závěru a akcí. Takže komise um, uspořádala refit, rýče, dospěla k určitým závěrům a teď jsme tady proto, abychom o tomto tématu diskutovali eh, s panem Sadauskasem, ředitelem pro oběhové hospodářství a zelený růst z DG eh, na ochranu životního prostředí a bez, jakékoliv bez jakékoliv prodlevy vám dávám slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Je mi ctí být eh, rovněž doprovázen mým kolegou Pitinelli z DG Grow a myslím si, že to už od samého počátku ukazuje, že to byla kolektivní práce. Pracovali jsme na tom vlastně dvě služby, dvě generální ředitelství a to je jeden z důvodů, proč tato práce byla specifická, ale jsou tady proto i jiné důvody. A sice Eh, my jsme tedy dělali to hodnocení REFIT eh, na základě specifického zákona, eh, který stanoví globální standardy a je to jeden z nejobšírnějších zákonů, které existují v Evropské unii a je to systém, na, který se stále eh, buduje. V roce 2006, možná si vzpomenete, to byl největší milník v rozvoji eh, chemické politiky v rámci evropské legislativy, protože tady se svěřila odpovědnost průmyslu za používání chemikálí eh, v celém řetězci dodavatelů podnikatelském a v roce 2013 došlo k první evaluaci. Ale v tom okamžiku některé kapitaly na řízení Ríče ještě nebyly funkční, to znamená, že jsme vlastně pozorovali jenom takové ty úplně prvotní výsledky. Minulý měsíc, asi 15. března, jsme schválili obecnou zprávu týkající se hodnocení rýče, to je vlastně druhé hodnocení. Tady jsme prostě zhodnotili důsledky, ale také eh, nejzákladnější eh, nazbírané zkušenosti a budoucí práci. Když se podíváme na program, který komise předložila, tady jsou právě tyto závěry zahrnuté, obsahuje to takové běžné věci eh, týkající se tedy vhodnosti používání tohoto nařízení a e, také jsme se zaobírali rozvojem takových klíčových oblastí, a e, dodali jsme skutečně velice obsáhlou informaci, kterou také zpracovávala EFSA. E, udělali jsme celou řadu studií, to znamená, tento přeskum jde daleko a je hluboko sáhlý. E, tento přeskum ukazuje, že REACH zlepšil podstatně stav životního prostředí a také zdravý občan a zabezpečuje volný pohyb chemických produktů na jednotném vnitřním trhu. Ten navrhuje navrhuje se to 16 konkrétních akcí pro zlepšení implementace. No, prioritou je eh, podívat se na mezery, které tady ještě existují v dávkování. Zabezpečuje se tady spolupráce mezi Evropskou unii a neevropskými společnostmi ve spolupráci s členskými státy, zejména pro dovoz a koherentnost mezi REACHem a jinými legislativními předpisy týkající se například hospodaření s odpadem. Dva komisaři, eh, komisař pro životní prostředí a komisařka pro průmysl eh, představili tento přeskum na respektivní setkání Evropské rady. Dále se o tom diskutovalo na radě mezi pracovními skupinami a členské státy uvítali v podstatě také závěry eh, komise, ale také připustili, že je třeba dosáhnout dalších zlepšení v rámci REACHE. My jsme zahájili velice širokou diskuzi s agenturou a s institucemi a se všemi zúčastněnými akcemi, eh, pardon, stranami eh, a ve spolupráci s nimi a členskými státy budeme dále pracovat na příslušných akcích. Organizujeme teď konferenci veřejnou eh, zúčastněných stran a sice 11. června na výměnu názoru a také na takové sezbírání ideí co dělat dál. A vítáme tuto výměnu názoru proto, abychom dostali zpětnou vazbu od vás, od Evropského parlamentu a srdečně vás vyzýváme k tomu, abyste se účastnili této konference zúčastněných stran v červnu a jsme samozřejmě rádi, že tu s vámi jsme a jsme ochotni odpovídat na vaše otázky, jak já, tak můj kolega. Děkuji vám mnohokrát. No, Děkuji. Děkuji. Ehm, první řečník je pan Poche. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat komisi za to, že se dostavila i za tuto diskusi. Přes cíl eh, dosáhnout apelacího procesu REACH mm, a nahradit, eh, nás zajímají hlavně chemikálie, veškeré žádosti o mm, povolování pro využívání eh, substancí byly už uděleny. A bylo to více jak 300 rozhodnutí, která byla do dneška schválena. Ehm, je tady eh, agenda eh, lepšího nařízení. Místo, abychom eh, podporovali náhradu, tak komise má takovou prioritu zjednodušení a streamlinování tohoto povolacího procesu. To znamená, měl by, měl by to být levnější, jednodušší pro využívání a pro výrobu látek se vys, tím, že se dále sníží náklady na tyto povolací procesy. A je dobré vědět, že náklady už se snížily na polovinu od roku 2013. Eh, Tím, že se zjednodušil eh, celý postup, tak eh, tady máme určité pobídky, tak aby se pokračovalo ve využívání těchto látek, místo aby se nahradili pro, jde o, e, aniž bychom e, odmítli jednotlivou jedinovou e, žádost, že odmítneme všechny žádosti, aniž bychom našli nějaké alternativy, toto zabraňuje dosáhnout hlavního cíle, a sice cíle autorizovat tento proces. A to znamená, že pak tady nebudou tyto látky nahrazeny. Dále se tady uvalují sankce na společnosti, které přicházejí s inovativními postupy. Co plánuje komise, aby se dosáhly hlavní cíle, to znamená na ochrana veřejného zdraví a životního prostředí a aby se podpořili inovativní průmyslový průmysl, který půjde do postupu phasing out a který nahradí ty nejvíce nebezpečné látky. Chemické děkuji, paní Auken. Ano, děkuji. Ano, děkuji. Já mám dojem, že už <clears throat> jste vlastně odpověděli na všechny mé otázky. Já jsem eh, si vás vyslechla a je to pravdou, že procesy musí být zjednodušeny. <clears throat> Já mám občas dojem, eh, že prostě když se chtějí zjednodušit věci pro zemědělství, eh, že se nepovzbuzují zemědělci k tomu, aby hledali jaksi jiné náhražky, eh, protože jenom říkat, že tady chemické produkty mohou volně obíhat v eh, jednotném trhu, jenom aby se průmyslová odvětví neblokovala, tak průmysl bude samozřejmě používat všechny možnosti pro další šíření svých výrobků. No, Mám jinou otázku, jednu, související s touto situací. Jak je možné, způsoby, jak je možné pomoci k tomu, aby Evropa přinášela trvale udržitelný rozvoj, eh, když zatím tedy rýč je tak špatný. Já si myslím, že to nebude možné je rozhodně zapotřebí, abychom zasáhli na politické úrovni, abychom se na to více soustředili. Má komise nějaké návrhy, co se týče způsobu, jak umožnit posilování rýče. Já si myslím, že je třeba prostě lépe prosazovat tu legislativu. Uh, Eh, protože mm, eh, není možné eh, povolovat volný oběh nebezpečných látek na jednotném trhu. Ale myslím si, že REACH musí být ještě lepší a dosáhnout konkrétních výsledků. Thank you. No děkuji, paní Ajuso. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych poděkovala komisi za její slova. Domnívám se, eh, že REACH byl dobrým eh, předpisem, eh, který chtěl zahrnout všechny chemické látky na základě vědeckých studií. Ale já bych vás chtěla požádat, abyste si uvědomili, jaká kazuistika tady existuje, která je specifická. A to je ten problém, který mají výrobci aromatických rostlin, jak v mé země, tak ve Francii aplikace norma, eh, předpisu REACH, eh, která se týká ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, eh, znamená poměrně velkou výzvu, aby prostě všechny předpisy podléhaly také kontrole. Ale podívejme se na esenciální oleje na jejich výrobu. Eh, tady se jedná o velice komplexní téma. Týká se to například výroby eh, produktů z levandule a lavandínu. A musíme si uvědomit, že zde jsou malé firmy ve venkovských oblastech a pro ně prostě aplikování rýče používá, eh, znamená velikou zátěž. A nějaké procesy destilace jsou tady nesmírně nákladné. A tady je třeba pomoci nějak malých a středně velkých podniků. Já bych se chtěla zeptat komise, zda by mohla prostě nějakým způsobem pracovat na trošku jaksi zjemnělé, změkčilé normě právě pro tyto výrobce, malé výrobce aromatických olejů. Děkuji. Pan Vitama. Děkuji paní předsedkyně, děkuji komisi Měl bych otázku k Riči. Rič se teď soustředuje více na PBT látky a na toxické látky se akumulují, ale například e, společnosti, které se zabývají úpravou vody, hlavně úpravou pitné vody, mají problémy e, s jiným typem látek e, a to jsou persistentní látky, se velice dobře rozpouštějí ve, v půdě, jsou toxické, takže je, se někdy mohou dostat to látky do pitné eh, vody. Já si myslím, to je, to je něco, co bych se rád zeptal komise, jestli se koncentrují také na tyto látky. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další? Paní Kardenbach. Děkuji. Já jsem trošku jsem odpovala pozornost, takže um, možná jste se toho už dotkli ve svých hodně poznámkách, ale uh, pokud vím, tak eh, tady nejsou žádné věci, které byly navrženy komisí ve smyslu zlepšení kvality informací o eh, registračních složkách. To znamená, přesto, že bylo rozpoznáno, že toto je největší překážka pro účinnou implementaci líče eh, komise dosud by měla učinit intenzivní kroky a měla zatím se pustila do takového soft přístupu. Měla by udělat něco více, než jenom vysílat informativní dopisy. Máme tady registrační složky, eh, ty, jejich více jak 50% za poslední léta Žádný, žádné kroky se neplánují proto, aby se přinutili eh, společnosti, které by měly přijít z daty, která budou eh, účinná, tak aby bylo ochráněno zdraví občané. Eh, přesto to břemeno bude ležet dále na úřadech členských států a ECHA. Je zapotřebí ale doplnit informace k tomu, abychom mohli dokončit tento proces REACH. Například tady máme omezení těchto povolovacích postupů. Takže, si, takže tady máme onen princip no takzvanou data no market. Děkuji. Ještě někdo další? Není-li tomu tak? Pan Saudas? Uh, uh, Děkuji. Sdílíme my si rozdělíme odpovědi tady s panem kolegou, ale k náhradě. To byla první otázka. Nesouhlasím, musím tady nesouhlasit, protože jistě víme, a tady jsme k tomu udělali šetření, že pokud e, e, látky, které jsou na kandidátském seznamu, ještě nejsou na povolovacím seznamu, ale jsou na seznamu kandidátském, tak tady společnosti už eh, začínají eh, s investicemi do výzkumu a eh, vývoje a snaží se o substituci. To víme, že nastává, ale E, v zásadě je pravděpodobné, že ve většině případů, e, když e, tyto látky jsou umístěny na jeden ze dvou seznamů, to už je signál pro podniky, že toto by mohla být problematická látka a proto je to podnět pro ně, aby se ubírali v tomto směru. Takže k té náhradě nebo substituci dochází tam, kde nastává však problém někdy, to jsou situace, kdy máte třeba jednu látku a pokud je zakázána ehm, eh, rýčem, eh, tak tady může přijít jiná látka, která dosud zakázána nebyla a ta eh, ji může nahradit a mm, tato ehm, náhrada určitě není vhodná pro životní prostředí. Takže to je ta část, které se musíme věnovat a mm, už to děláme, zvolili jsme nový přístup, seskupujeme podobné látky a zacházíme s nimi v takových ehm, blocích. Také nesouhlasím s tím, co říkala paní Auken. To se týkalo obecného selhání REACHe. Je to vlastně velmi obsáhlý legislativní eh, dokument. 17 tisíc látek teď bylo eh, eh, schváleno, registrováno a dovolte mi, abych řekl, že to je nejobsáhlejší blok dat o chemikáliích na světě. Za 10 let tady máme něco, čeho nedosáhl nikdo jiný na světě. Tady skutečně sedíme na největší databázi strategické na světě. Já nemyslím, že toto je selhání. Skutečnost, že mm, tady jsou výzvy, ano, to tak e, je. A bylo to tady už zmíněno, mluvilo se o kvalitě těchto registračních složek. Ano, je pravda, že v celé řadě z nich e, Stojíme před potížemi, e, co se týče jejich kvality, ale věnujeme se tomu spolu s agenturami pro chemické přípravky. To, co tady agentury děláme, to jsou takové kontroly, eh, manuální kontroly mm, jednotlivých eh, složek a tam, kde to není v souladu s pravidly, tak se vrací eh, k osloví průmysl a žádají, aby aktualizovali tyto informace. A protože toto mm, se nachází v taková první fáze vývoje celého systému, tak bychom měli co, být to co nejpružnější a musíme eh, přemýšlet o nových eh, pobídkách pro podniky, tak aby aktualizovali informace. Někdy se stává, že eh, společnosti zaregistrují nějakou chemickou látku, ale pak nedojde k dalšímu novému vývoji. Ehm, nevyužívá se nově, mm, nebo jsou tu určitá množství, která se umístí na trh a není, nejsou podložena vědeckým vývojem. Co se pak stane? Někdy tyto složky nejsou aktualizovány, takže musíme přemýšlet o možných pobídkách pro podniky, jak toto zlepšit a jak zajistit, aby tyto složky byly aktualizovány. A pak povolací procesy a vyhodnocování, e, to není jenom samotná registrace, která musí být provedena řádně, musí být také ten postup vyhodnocen a to je velmi detailní práce. E, je to drahá věc i pro členské státy, znamená to testování, někdy bohužel i testování na zvířatech a tady musíme e, urychlit, intenzivnit práci a proto, když říkáte Ehm, chvalovací složky, že když se podíváte na jednotlivé eh, eh, kroky, tak vidíte, že, to, že tady eh, máme přesná pravidla o tom, jak používat tyto složky a určitě tady je spolupráce s průmyslem, která je stále intenzivnější a jsem optimista v tom, že v několika v příštích letech se situace bude zase jiná. K otázce látek v pitné vodě. REACH. Tady jde o Záleží na tom, v, v jaké oblasti jsou takovéto látky nalezeny. Musíme se podívat na problematické eh, vlastnosti těchto chemických látek, které eh, se projeví různě, třeba ve výrobcích nebo ve vodě nebo v různých hm, hm, hm, výrobcích pro spotřebitele, ale myslím si, že eh, tomu by bylo možné ještě doplnit jednu iniciativu, kterou máme k pitné vodě. Tady se navrhuje věnovat se problematickým mm, látkám a myslím si, že tady vidíme propojení mezi REACHem a e, tímto e, nařízení mohly by se vzájemně doplňovat e, a tomu bychom měli věnovat zvláštní péči. A možná předám teď slovo panu kolegovi, aby se věnoval dalším věcem. Děkuji. Nejprve bych chtěl ještě doplnit um, um, odpověď, odpověď nebo jako otázce um, paní Auken. Ano, e, výsledek tohoto přeskumu je jasný. E, REACH e, zlepšil ochranu lidského zdraví a životního prostředí a podporuje další alternativy týkající se testování na zvířatech. Takže nemůžeme říct, že implementace REACHe není dobrá. Je účinná, ale samozřejmě jednotlivé procesy této implementace ještě nejsou ukončeny. A tady už máme definováno 16 oblastí, které jsou zaměřeny na zlepšení týče eh, provádění REACH. Nemyslíme zapomínat na to, že jsme právě začali s touto fází implementace REACH. V roce 2018 nastane fáze, eh, kdy budeme mít eh, nízko, nízkotonážním chemickým výrobkům. To znamená, budeme mít čas, mm, ale nemůžeme absolutně nestílíme výklad toho, že, nevzít, to, že to, co bylo řečeno, že provádění řeče není v pořádku. nízkotonážní eh, mm, eh, chemické látky tady eh, to je to, co říkala paní Ajuso. Ano, jsme si vědomi toho, že mm, provádění nařízení je vždycky nákladné a víme, že jsou tady náklady, které vznikají pro malé a střední podniky, ale musíme je podpořit a e, neudělovat výjimky, to je základní princip. Už několikrát e, jsme se setkali s výrobci e, olejů, matických olejů a Oni jsou v oblasti eh, zemědělství, eh, využívají je už po mnoho let. Eh, Tato aromatické oleje byly identifikovány jako látky, které jsou závažné, to znamená, musíme se tomu věnovat. A výsledkem je to, že chceme malé a střední podniky podpořit, takže komise z tohoto důvodu a také eh, agentura eh, přišla s určitými návrhy, jak pomoci malým podnikům, aby mohli eh, aplikovat řízení Už se konalo několik seminářů pro ně a myslím si, že v Francii se dostalo určité finanční podpory těmto podnikům a jsme také otevřeni tomu a chceme to udělat eh, pro všechny členské státy, ale nemůžeme udělovat výjimky například pro látky, které jsou považovány za eh, závažné nebo rizikové. Pokud, je tu nějaká, mm, pokud jsou tu nějaké eh, obavy, děkuji. Well, thank you very much. Uh... No, takže děkuji všem kolegům. Děkuji také, děkuji také pan, panu Saudaskasovi a panu Petinelimu za to, že odpověděli naše otázky. A tím vlastně jsme završili dnešní program. V rámci, nebo v bodu různé nemáme žádné téma. Takže chci pouze říci, že 25. a 26. dubna se koná další schůze a děkuji vám všem za dnešní účast.